Dámy a pánové, dobré odpoledne. Začneme. Prosím, usaďte se. Pokračujeme tedy v zasedání přerušeném 15. září 2011. K dispozici vám byly dány dokumenty. Pokud nikdo nemá výhrady k zápisu, tak